Já vás vítám. A pan předseda Svoboda se zdržel, tudíž mám ve zasedání já. Nebude to těžké vzhledem ke kvalitě účastníků a sekretariátu. Prosím, abyste se usadili. Děkuji, že budete ticho i na koncích sálu abychom ušetřili uši našich kolegů tlumočníků. Konec konců budeme potřebovat celých pět let. A teď vám navrhuji, abychom se podívali na dva informační body. Takže odložíme sedmičku a dvanáctku. Jsou eh, nějaké eh, návrhy, eh, námitky? Ne? Děkuji. Jsou ještě nějaké další návrhy na změnu pořadu jednání? Žádné další příspěvky, děkuji vám. Ještě mám několik následujících oznámení. Prosím vás, prosím vás, dámy, buďte tak laskavé, já vás slyším i přes sluchátka, ono to není příjemné při práci. A teď budu různé. Navrhuji, abychom přizvali právní službu, pan Antonio Kajola, aby nás seznámil s rozsudkem z 24. června 2014. Eh, Prosím vás, opravdu, my se tu snažíme pracovat. Je to eh, číslo 658 eh, dohoda Eh, Evropské unie s ostrovem eh, Mauritius. Pokud nejsou žádné další poznámky k těm informacím, které jsem vám tu předal, tak prosím, abychom přešli na, k dalšímu bodu. A to má být prezentace právní služby, jurisconsult. Následovat eh, bude prezentace o právním základu a některých eh, sporných otázek. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl na úvod poděkovat Výboru pro právní otázky za eh, pozvání, za tuto možnost na začátku funkčního období stručně prezentovat aktivity právní služby a způsob, jimž právní služba funguje. Je mi potěšením představit také Marinchose Iglesias, která vede naší právní službu, která zodpovídá za legislativní otázky a která zná tento výbor velmi dobře, protože vede tento sekretariát, vedla tento sekretariát již eh, po řadu let. Další Eh, představitel Ricardo Paso se omlouvá. On je ředitel zodpovědný za instituční a parlamentní otázky v právní službě. Bohužel však nemůže být dnes v našem středu. Na úvod pár čísel. Právní služba jako taková je jako DG se stává se 111 míst, 70 právníků a 41 asistentů. Ze zeměpisného hlediska je tato služba rozdělena na dvě části. Část je v Lucembursku a další část, ta, která se zabývá zejména parlamentními výbory, je lokalizována zde v Bruselu. Máme tři direktoráty. První, za který zodpovídá Ricardo Passas, instituční a parlamentní otázky. Druhý B, čís, B je, e, ten vede Marie Jose a e, ten třetí direktorát je umístěn převážně v Lucemburku a zabývá se administrativními a finančními otázkami, což znamená e, takové otázky jako personální, finanční, nemovitostní a další. 28 národností Unie je pokryto tak, aby byly pokryty všechny jazyky, všechny právní systémy a e, různé právní kultury Evropské unie. Právní služba jako taková byla vytvořena v roce 1986 oficiálně, neboť e, se v tehdy ukázalo být nutné disponovat řádnou právní službou, protože se objevovalo stále více právních kompetencí vyplývajících ze změn smluv. A v průběhu let byl, obrátil uh, soudní dvůr uh, pozornost institucí na to, že musí mít, disponovat nezávislou právní službou, která dává upřímné, objektivní a ucelené pokyny a um, konzultace. Vždycky máme eh, tedy právníka, právní služby, který sleduje práci výboru. V tomto případě to Daniel Veran, který na nás mává ze zadu a Mirena Penčeva, kteří sledují aktivity i výboru pro právní otázky. A rozumí se samo sebou, že vzhledem ke svým kompetencím má výbor Jury obzvláštní význam pro naši službu. Kromě kompetencí, které jsou popsány v příloze 6, týkající se duševního vlastnictví, podnikového práva, prodejního práva, procesního práva, občanského obchodního práva ehm, a e, statutu poslanců imunit, tak ehm, výbor jury má také některé důležité horizontální kompetence, které jsou nesmírně významné pro celou instituci. Mezi ně patří kontrola subsidiarity, a přiměřenosti, právní základ a Marie Jose toto téma rozvede dále. Vím, že to máte na pořadu jednání, akty přenesené působnosti, prováděcí eh, akty, eh, kvantita legislativy, implementace evropského práva a v neposlední řadě také ochrana práv a výsad instituce a účast Evropského parlamentu na Eh, na řízeních u soudního dvora. Výkon těchto zodpovědností dává výboru jury eh, významnou roli a přispívá k respektování principu legálnosti a eh, právního řádu. A na základě těchto úvodních informací chci nyní hovořit o poslání právní služby ta role je víceméně dvojí. Jednak právní služba je právním poradcem instituce a jejich dalších podorgánů. Hájí tuto instituci u soudu. Takže pokud jde o roli, e, poradní roli právní služby, tak e, tu máme právníky právní služby, který, kteří sledují eh, činnost politických orgánů a každodenně poskytují neformální informace a rady výborům a poslancům, zvláště pokud jsou to zpravodajové nebo stínoví zpravodajové pro nějakou legislativní složku. Ovšem v některých případech se eh, vyskytnou komplexnější otázky, na které nelze Eh, snadno zodpovědět a pak je na místě formální právní stanovisko. Tato stanoviska mohou být vyžádána ze strany parlamentních orgánů, eh, předsedy, předsednictva, konference předsedů, kvestorů a parlamentních výborů. Může o ně eh, být požádáno jakékoliv právnické otázky, která se v průběhu Eh, parlamentní činnosti vyskytne. Čili když eh, se objeví nějaká záležitost, ke které chcete oficiální právní stanovisko, tak to jde přes eh, předsedu výboru. A ta, existuje jaké poradnická služba nebo činnost pro jednotlivé poslance, aby se správně rozhodovali ve svých eh, záležitostech a složkách. A pak je tu tedy ta další záležitost a to je reprezentace před soudem. Eh, v tomto případě i parlament jakožto instituce je často, může být nějakým účastníkem sporu před eh, jedním z evropských soudních orgánů nebo i v rámci národních soudů. A existují různé případy, ale eh, ro, ta, ta role eh, výboru jury je vždycky predominantní. Když je parlament napaden, tak v takovém případě je jeho obhájcem. To znamená, že tam, když je přímo v, před nějakou judikaturou, je žádána například anulace nějakého aktu, jehož je autorem nebo v níž má nějakou, um, nějakou, nějaký smluvní nebo mimo smluvní vztah, tak pak parlament nemá volbu. Musí se hájit. A předseda pověří právní službu, aby instituci hájila ve všech dalších eh, případech. V takových eh, případech, kdy jde o pouze o prezentaci nějakých postřehů eh, nebo nějaká, nějaká svědčení, tak v takových případech je eh, opět eh, role významná, tak jak je to podle jednacího řádu v článku 141. Aby pomohla právní služba právnímu výboru se vyjádřit, tak sformuje, a tedy analýz, staví analýzu celé záležitosti právní služba a eh, v tom prvním případě tedy může eh, dojít k nějaké případě eh, tedy hm, možnosti anulace nějakých právních aktů, které mají právní účinek. A to je v případě, kdy práva Evropského eh, parlamentu nejsou respektována. Kde je nějaký problém právního základu a k tomu nám řekne mnohem víc Maria Chose. Může k tomu dojít také když dojde k narušení práv soutěže, pokud dojde k takovému porušení principu, jako je proporcionalita nebo nějakého základního práva. Jestliže váš výbor dospěje k názoru, že došlo k porušení práva Unie a že je potřeba e, požádat o anulaci, tak je žádost dana předsedovi a předseda potom dá, pověří vlastně právní službu, aby se zhostila této otázky. V některém případě může být zapojena také plenárka, plenární zasedání, když se předseda neřídí doporučením eh, právního výboru. A nebo když se, eh, když se má svědčit u soudu, když se mají vlastně v rámci předběžného řízení o posouzení otázky řešit nějaká věc před eh, soudem členského státu a nastane otázka interpretace některého z aktů přijatého eh, parlamentem nebo jehož je spoluautorem parlament, tak eh, tam opět právní výbor navrhuje či doporučuje obrácení se na spravedlnost tak, aby došlo k předání postřehu, a to zvláště pokud jde o platnost, eh, pokud je spochybněna platnost nějakého eh, právního aktu. A parlament může také zasahovat do některých eh, sporů, již není přímo stranou. A může podpořit závěry jedné strany, ať už je to strana obhajoby či žaloby. Obecně jsou to případy, kdy, jde, eh, kdy je v sázce legalita nějakého aktu, jehož se parlament účastnil, nebo jde o, o spochybnění jeho pravomoci. A právní služba je vždy v těsném kontaktu se sekretariátem při provádění analýz, přijímání rozhodnutí, při respektování všech lhůt, protože ty lhuty jsou zásadní eh, v těchto případech. A ve všech ostatních případech parlament je zastupován agenty, kteří jsou jmenováni na základě instrukcí předsedy. Tito zástupci vypracovávají eh, spis a potom také svědčí před eh, soudním dvorem, přímo zastupují parlament. Eh, toto zastupování má instituční charakter, nebo tito zástupci zastupují instituci, v tomto případě Evropský parlament. Obhajoba je vždy právního charakteru, vychází z právních kritérií, nikoliv z kritérií politických. A všechny strany jsou samozřejmě podrobeny obecným pravidlům soudy, soudu. A závěrem, protože nechci vás připravit o příliš mnoho času, chci jen připomenout, že cíle právní služby jsou dvojího charakteru. Hájit zájmy instituce na jedné straně a na straně druhé, nabídnout orgánům eh, parlamentu asistenci nejvyšší kvality za všech okolností a eh, právní služba se eh, těší v zájmu toho tedy důvěře právního výboru a jeho sekretariátu. A nyní samozřejmě pokud jsou, máte bezprostřední otázky, mohu na ně zodpovědět, jinak jsem vám i nadále k dispozici. Předávám slovo Marii Chose, která představí otázku právního základu. Pět minut, prosím. Já to zkusím. Pokusím se. Jakožto právníci umíte syntetizovat, takže schrnovat. Jak bylo řečeno, tak jednací řád eh, dává eh, eh, právní, právnímu výboru důležité služby zaručovat legalitu a chránit právní jistotu. Když se předpokládá přijetí nějakého aktu, tak musí legislátoři zajistit, aby Unie měla pravomoci k jejímu prosazení. Nemá obecnou kapacitu jednat Unie ale spolehá se pouze na specificky atribuované eh, pravomoci smlouvou. Takže to je princip atribuce kompetencí. A tam, kde je dána Unii eh, pravomoc eh, legislativní, jsou právního charakteru. Nějaké 6.2 smlouvy vyjadřují, že modalita výkonu pravomocí Unie jsou určeny eh, ustanoveními, které se týkají jednotlivých oblastí. Jedno, to znamená, že nestačí, aby situace eh, byla v, ve výčtu kompetencí tři smlouvy, ale eh, to, co je, ať už je to zmíněno v trojce nebo jinde, je nezbytné k přijetí aktu, aby ten článek explicitně autorizoval k eh, přijímání legislativy eh, a k modalitám, to znamená, aby existoval jasný právní základ. Takže vás asi nepřekvapí, že parlament má eh, určité oblasti, které jsou dále specifikovány ohledně nebo ve věci těch pravomocí, které jsou specifikovány. A ve všech eh, oblastech právního základu, tak eh, je potřeba eh, pro plenární zasedání předběžný pozitivní, pozitivní vyjádření právního výboru. Jinak samozřejmě, že si parlament rozhodne na plenárním zasedání, co chce, ale vždycky má předběžně tedy analyzováno ten, analyzovan ten právní základ od právního výboru. Proč je to tak důležité přeskoumávat právní základ? Protože jde o to, jestli tedy má Unie vůbec právo v této věci jednat, ale kromě toho se tím definují různé další prvky. Z hlediska eh, procedury. Parlament i rada jsou velmi citlivé na procesní otázky, protože definují jejich vlastní pravomoci. To bylo ještě relevantnější dříve, když ještě eh, nepředstavovalo spolurozhodávání eh, běžný legislativní eh, postup. Ale to není vždy rele- relevantním pravidelem pro stanovení právního základu. Podle jurisprudence tato volba musí vycházet z objektivních kritérií a prvků, mezi nimiž je například finalita a obsah daného aktu. Takže to je záležitost, která se uvádí stále znovu a znovu. A pokud jde o samotný postup, tak e, dvůr několikrát e, řekl, že jsou to spíš následky nějaké volby e, s, při, s, přihlédnutím, s přihlédnutím k dalším faktorům. Nejproblematičtější otázka právního základu je vědět, co dělat, když má nějaký akt jednu nebo více finalit, a nebo má několik, eh, několik aspektů, které z nich se stává. Pokud ta finalita nebo část obsahuje významnější než jiná a může být definována jako stěžejní, tak pak roz, to rozhodne o příslušném právním základu. A pouze v některých výjimečných eh, případech, kdy eh, tyto eh, finality a obsahy jsou nerozdílným způsobem spjaty, tak to jsou naprosto výjimečné otázky, tak tam se situace komplikuje, může být více právních základů, ale musí být kompatibilní mezi sebou. Nemohou, nemohou to být postupy, které jsou naprosto protichudné. Například jednomyslnost a v druhém spolurozhodování s kvalifikovanou většinou v radě. Takže, abychom to schrnuli, pouze výjimečně může být nějaké opatření založeno na dvojím nebo dokonce trojím právním základu. Právní základ určuje také ten typ nástroje. Některé právní základy říkají, jestli můžeme přijímat nařízení, rozhodnutí nebo směrnici. Nebo neříkají nic. A jde o tom, o tom, aby legislátor definoval v rámci e, přiměřenosti, jaká bude intenzita kroku Unie. Další důležitý prvek je otázka modalit těch kroků Evropské unie. Příkladem může být životní prostředí a vnitřní trh. Velmi často parlament musí řešit toto dilema. V otázce životního prostředí členské státy nemají pravomoc, tedy obráceně, já se omlouvám, v otázkách životního prostředí mohou členské státy přijímat restriktivnější opatření, než e, jsou v právních aktech Unie, ale v případě vnitřního trhu tomu tak není. Takže volba toho či onoho právního základu může mít značné dopady i na úrovni členských států. Ale teď máte právě přijmout rozhodnutí o, o e, právním základu, úmluvy, tedy při, přistoupení uh, Unie k uh, té úmluvě o uh, eh, chodu s faunou a s florou, kde byly navrženy dva um, právní základy. Jedna byla z toho odstraněna, pokud jde o obchod s ohroženými druhy. V podstatě rada z toho vyškrtla ten obchod Teď jde o to, jestli tato volba rady je adekvátní, anebo jestli je potřeba zachovat oba právní základy. Protože oba, oba mají stejnou, eh, stejný, stejný postup eh, z hlediska eh, podpisu dohody, ale přitom mají jiný rozsah, protože životní prostředí je sdílenou pravomocí Evropské unie, zatímco obchod je výlučnou. A výlučná pravomoc to je taková pravomoc, v níž členské státy nemají žádnou eh, kapacitu jednat. I když Unie jedná, tak členské státy s tím nemohou nic dělat. A to právě vysvětluje volbu rady, že odstranili eh, právě tento, tuto, ten obchodní aspekt přesně z tohoto důvodu. Takže to bylo jenom pro ilustraci významu toho právního základu. Eh, právní základ právního aktu je vždy článek smlouvy. Není to jenom eh, žádné nějaké ustanovení nějakého odvozeného aktu. Čili je to samozřejmě pak problematika eh, těch odvozených právních základů, ale do toho teď asi nebudeme eh, zacházet. A já teď skončím, abych respektovala vyčleněný čas a jenom vám řeknu, že Právní služba je vždy na vaší straně, ale rozhodnutí samozřejmě je vždy na politickém orgánu. To znamená, rozhodnutí je na výboru, je to, my jsme tu proto, abychom pouze napomohli a usnadnili vám život. Děkuji za vaše upřesnění a za vaše expoze a já doufám, že to zlepšování vaší francouzštiny nebylo na úkor vaší španělštiny a angličtiny ale samozřejmě tím chci jenom říct, že sledujeme vaši práci již dlouho. Jsou nějaké dotazy? Jsou. Um, Děkuji vám. Já bych měla možná dvě trošku eh, rozdílné otázky. Hodně eh, se teď mluví o lepší regulaci a pokud vím, tak eh, velice důležitým základem Některé legislativy jsou eh, posouzení dopadů, ať chceme, aby legislativa byla eh, založena na znalostech. Eh, co by se mělo stát, když bychom měli jednoduše a prostě třeba prováděcí předpis, který by šel jasně proti smyslu dokumentu komise, posouzení dopadu od komise. A jak tedy může zasáhnout eh, eh, náš výbor eh, v tom úsilí o lepší regulaci v případě, že se posouzení dopadů ignoruje při implementaci? A druhá otázka, to se týká právního základu. Stává se, že by jeden nástroj měl určitý právní základ, pak časem dojde k jeho novelizaci a výsledkem je e, dvojitá nebo dokonce trojitá, trojitý právní základ. A já bych třeba uvedla e, jako příklad je garance e, legálnosti dovozu dřeva ze třeba třetích zemí, rozvojových zemí. Podle toho se mají řídit silní orgány, aby se zajistilo, že za těmito dovozy se neskrývají žádní obskurní lobbysté. Před pár lety eh, tyto předpisy vycházely z, z legislativy o životním prostředí, ale nyní eh, nabývá vrchu spíše eh, obchodní legislativa, čili může to tak nějak být. Že kdo z vás chce zodpovědět? Možná nejdřív všechny otázky. Prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat za výbornou prezentaci. Pro nás nováčky to bylo velmi užitečné. Když jste hovořila o tom, proč si rada přeje eh, něco zrušit a eh, proč si myslí, že je správné, aby to udělala. Ale jaké tady mohou být implikace? Můžou, eh, může to vést třeba ke spoždění implementace, nebo může to vést k dalším problémům, pokud nebudeme pokračovat tak, jak navrhujete dvě, se dvěma právními základy. Čili eh, jestliže máme, je rozdíl mezi tím, jestliže máme jeden nebo dva právní základy potom v implementaci? Dobře, takže já to začnu od konce. K této poslední otázce. Parlament by v této souvislosti měl udělovat souhlas. To znamená, že parlament by měl dát najevo, že si nepřeje nebo nesouhlasí s právním základem navrženým ze strany rady. Může také prohlásit, že si přeje dvě, dva právní základy a pak se může rozhodnout buď tedy udělit souhlas, anebo ho neudělit. Pokud eh, bude souhlas udělen, lze dohodu schválit, i když se nezmění právní základ. Takže jediné, co parlament eh, eh, může udělat, jak tedy prosazovat, tedy, jak tedy prosadit eh, dvojí právní základ, je nedat souhlas s tím, k tomu návrhu. Ale prosím, neberte to tak, že bych vás naváděla i tím nebo oným směrem. V každém případě eh, může parlament soudně napadnout eh, tu, ten právní základ následně. Co se týče posouzení dopadů, z právního hlediska eh, to de facto patří k, řekněme, motivacím toho, proč se pracuje na nějaké legislativě. Nic víc to není. Ve smlouvách je napsáno, že eh, právní akty Unie eh, musí mít svůj důvod. No a máme také nástroje, které eh, by měly podporovat tu motivaci. Ovšem právní posudek není závazný. Takže eh, je třeba zdůvodnit, proč je dobré něco přijmout nebo nepřijmout, ale eh, to je tak všechno. Eh, jinak ta další otázka, samozřejmě můžeme mít legislativu, která vychází z určitého právního základu, potom komise navrhne úpravu, pak se změní obsah, Eh, změní se eh, tedy právní okolnosti a pak eh, je třeba přijmout eventuálně nový právní základ. Tak další, ne, zdá se, že vám to stačí. Takže děkuji vám oběma za upřesnění a aktualizace. Také vašich eh, služeb a to, že jste tedy k dispozici našemu výboru. A přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání a to je eh, prezentace pana Antony Tinsdale. Takže jestli se mi podaří vás najít, tak vám předám slovo. abychom vás viděli. Máte slovo. Děkuji vám za tento úvod, děkuji za možnost eh, se eh, představit a představit práci, kterou děláme v rámci eh, nové výzkumné služby Evropského parlamentu. Je tu pan Dan, který je tedy pomáhá při hodnocení přidané evropské hodnoty. Jak Rozhodnutí eh, ustavit nové DG pro eh, jako službu poslancům parlamentu, to bylo přijato eh, teprve před rokem a generální tajemník nastoupil ještě před kratší dobou než rokem. Šlo o to, aby v určitých oblastech se posílila kompetence parlamentu. Stručně řečeno, Šlo o doplnění současných knihovnických služeb, o eh, úplný, řekněme, průzkumný či výzkumný servis, eh, což je obdoba toho, co existuje eh, v řadách jiných parlamentech Evropské unie a třeba také v americkém kongresu. My individuálně odpovídá, odpovídáme, reagujeme na požadavky poslanců a poskytujeme publikace, které se týkají evropských věcí, ale prostě všeho, co je v kompetenci EU. Struktura direktorátu obsahuje e, direktorát A, to jsou výzkumníci, a e, direktorát B, což je původní knihovna. Ta e, knihovna je nejen knihovnou, ale také archívem, odpovídá na otázky občanů, transparenční rejstřík a tak dále. Třetí části eh, našeho DG je direktora, eh, který je necelé dva roky starý a ten se zabývá posouzením dopadu a evropskou přidanou hodnotou. Eh, spadá do DG vnitřní politiky a patří, je to de facto třetí pilíř nového DG. DG pro, nebo direktorát pro posouzení dopadu a evropskou hodnotu eh, se nejpřímněji eh, týká práce vašeho výboru. Například eh, ta myšlenka takovýto direktorát vůbec ustavit je se zprávy paní Niebler, kde se před několika lety navrhlo, že pokud není možné spolehat se na nějaký nezávislý orgán, který by vyhodnocoval eh, dopady mm, interinstitucionálně, eh, pak by bylo dobré, kdybychom měli skutečně servis, který by toto dělal pro parlamentní výbory. Z právního hlediska šlo nejenom o e, přeskum toho, jakým způsobem Evropská komise využívá své iniciativy, ale třeba také odhalení slabin v legislativním procesu a také e, k posílení pozice parlamentních výborů v oblasti navrhování e, nové legislativy dle článku 225 smlouvy. Eh, který pochází vlastně ve současné podobě z Lisabonské smlouvy. Čili máme tady na jedné straně posouzení dopadů a na druhou stranu je tady eh, evropská přidaná hodnota a to o tom je vlastně tento direktorát, eh, který před třemi lety založil prezidium parlamentu na základě zprávy paní Nýbler k nejaktivnějším eh, eh, uživatelům patří také eh, výbor Libe. A my jsme právě zveřejnili zprávu o činnosti od června 2012 do června 2014, čili od zřízení do konce minulého parlamentního mandátu. Eh, velice stručně, eh, naše služby se rozdělují na dvě hlavní úděl eh, oblasti a ta třetí, to je potom taková menší, to je ex ante assessment, to znamená, že se zkoumají posudky dopadů, které doprovázejí legislativu EK Čili to se, tady se kontroluje metodická správnost, eh, jasnost a eh, úroveň vysvětlení eh, toho zdůvodnění, co se nachází v posouzení dopadu. Je to vždycky několik málo stran a účelem je provést poslance a výbory eh, tím posudkem dopadů identifikovat, eh, které možnosti eh, Evropská komise zvažovala a proč. A nakonec proč zvolili právě tu variantu a zda také existují alternativy, které byly rovněž ty v úvahu posudek silných a slabých stránek eh, kvantifikace a kvality analýzy a eh, eventuálně eh, jaké další dotazy by mohly být zodpověděny, kdyby se tím výbor chtěl zabývat. My jsme zatím tady takovýchto posudku prodali 74 a jednotlivé výbory se na nás s čím dál více obracejí se žádostmi o další práci. Je tady eh, pět eh, podrobných posudků, eh, dvě náhradní či doplňkové dokumenty a dále posouzení čtyř sad pozměňovacích návrhů. Takže to je na stranách 10 až 15 naší zprávě o činnosti. Pokud se týče evropské přidané hodnoty, výbory v současné době Eh, mohou eh, vyžadovat takzvaný posudek evropské eh, přidané hodnoty. Já bych vám ukázal, jak to vypadá. Tady máme jeden, který se týká přeshraničních transferů u registrovaných firm takže to, je, e, to vlastně se týká zhruba 14 směrnic, které Evropská komise zavedla. My jsme zatím takovýchto posudků vypracovali zatím 8 a vždy to bylo o tom, zda existuje e, iniciativní zpráva Evropského parlamentu podle příslušného článku a podobně. Eh, vypracováme zprávy o nákladech, které by vznikly neexistencí Evropy. A to znamená, že analyzujeme činnost EU, eh, e evropských institucí, tam, kde eh, to možná není úplně dokonalé. Takže zda je to přínosem až po eventuálně navržení nových, eh, nové legislativy. Eh, my zde jsme vypracovali šest takovýchto zpráv pro čtyři různé výbory, no a potom máme ještě další menší dokumenty eh, o otázkách přidané hodnoty, například je to takový materiál, který mám zde, Mm, tady eh, jsme studovali eh, náklady, které by vznikly neexistencí Evropy v, pěti, 20, v 25 oblastech. A mm, my jsme došli k závěru, že určité politiky, eh, kdyby byly řádně řádně implementovány, pak by to znamenalo za pět let zhruba jednu trilion, jeden trilion eur navíc v HDP. Dále provádíme tak ex post práci, to znamená posouzení skutečných dopadů toho, co už bylo přijato. A tady pracujeme ve dvou formách. Za prvé e, poskytujeme takzvané background notes e, výborem, e, výborům v souvislosti s implementací. A to může být třeba Bílá kniha, kde komise, která se týká tedy eh, pracovního programu eh, komise v oblastech, kde řekněme v příštím roce eh, chce předložit svoji zprávu nebo nějaký návrh. Nedávno to bylo, nebo v poslední době to bylo o, v oblasti duševního vlastnictví. No a samozřejmě eh, může to být posouzení eh, práce komise, eh, soudního dvora nebo analýza vlastní práce parlamentu, respektive to, jak se to na základě práce Národního parlamentu implementuje v té či které zemi. Eh, my jsme takovou práci eh, zahájili eh, v létě a výbor Jury je jedním z prvních uživatelů této služby. Ale pokud budete chtít, my tedy můžeme vypracovat posudek skutečných dopadů směrnice o Ehm, duševním vlastnictví a my to můžeme doprohodit potom ještě daleko podrobnějším dokumentem, takzvaným assessmentem. Eh, jak jsem řekl, eh, váš eh, výbor je jedním z největších zákazníků, abych tak řekl. My zde jsme už provedli analýzu o čtyř směrnic, dvě zprávy o nákladech na existence Evropy, například eh, mezinárodní právo, Evropská unie, mezinárodní právo a dále zjednodušení eh, a přijímání eh, dokumentů při pohybu osob. No a pak to byla tedy směrnice o duševním vlastnictví. A také můžeme se zabývat také dřívějšími iniciativami výboru Jury. A e, musím říct, že tady mám zatím tři případy, kdy komise na náš e, výzkum dosud e, neodpověděla pozitivní. To byla otázka defamace, otázky dopravních nehod a podobně. To, byly, to byla témata, která vyšla z tohoto výboru, ale komise se tím zatím příliš nezabývá. No, eh, to, co jsem zatím řekl, eh, to je eh, takový trend, který tady vidíme v širším a sice týká se to vlastně legislativního cyklu v Evropské unii. A my se zabýváme nejenom tím, co se děje během té legislativy, ale také o tom, kdo je iniciátorem eh, této eh, legislativy a jaké to má potom dopady. No a já si myslím, že by se tam mělo eh, spojit s tím, nebo toto, co děláme, včetně tedy posudky toho, jaké jsou skutečně dopady, tak to by se mělo všechno propojovat a posuzovat celkově. A uvidíme tady určitý posun v posledních několika letech, zejména v Evropské komisi, ale také na straně dalších institucí. Čili já si myslím, že ta práce celkem je v dobrém souladu eh, s tímto trendem. Eh, čili závěrem bych řekl, že Eh, v případě posouzení ex ante máme zde eh, důležitou věc, kterou je třeba se zabývat a která se ale nemusí rozhodovat v jednotlivých výborech, ale je to otázka, nakolik by eh, výbory měly být aktivnější v čtení a studiu komisů dokument, tedy dokumentů komise. Ovšem důležité je říci, že eh, se spožďováním eh, nové legislativy na začátku toho pětiletého cyklu eh, může být více příležitostí zabývat se tímto polem. Eh, druhá otázka eh, je eh, posuzování dopadů pozměňovacích návrhů. Tady toho přibývá a já musím říct, že je to užitečné zejména v trialogu, poněvadž když zpravodajové musí vysvětlovat, proč navrhují to či ono, tak se možná často vyplatí mít podrobnější vysvětlující dokument. Třeba ve výboru Envy jsme se zabývali eh, pozměňovacím návrhem o recyklaci plavidel a v eh, IMCO eh, to byly různé implikace směrnice o veřejných zakázkách, zejména malé a střední podniky. Zdá se, že zpravodajové zde posílili tento důraz. Pokud se týče přidané hodnoty, tak naše práce pomáhá posílit pozici parlamentu vůči exekutivě, vůči komise a e, také e, máme trošku hlubší vhled do toho, jakým způsobem e, využívá komise právo iniciativy. A když se podíváte na desetibodové bodový plán pana předsedy Junckera, vidíme tady určitou míru konvergence, vysokou míru konvergence mezi eh, naším, mezi jeho analýzou a mezi naši analýzami v oblasti přidané hodnoty. A dále práce ex post, to znamená eh, eh, vyhodnocení fungování legislativy v praxi. Eh, samozřejmě, eh, že my bychom si přáli, eh, aby prakticky máme tady teďka takové vakuum dané změnou nebo ukončením starého legislativního cyklu a zájem nového. My zde máme posílenou administrativní podporu a snažíme se rozvíjet schopnost tohoto ex post posuzování. Eh, také eh, v Dubnu se změnil jednací řád Evropského parlamentu, což znamená, že nyní eh, výbor není omezen v počtu zprávy o, zpráv o implementaci, které smí iniciovat. My jsme se také snažili posílit Eh, analytickou eh, schopnost eh, naši, našich služeb. Například tady máme takový seznam různých klauzulí o přeskumu a mm, našli jsme prostě každé ustanovení, které se týkalo tohoto tématu. A Eh, obvykle je to úkol pro Evropskou komisi. A možná, že tento dokument by měl pomoci výborům, aby si mohli naplánovat, eh, jak a v jakém pořadí to budou dělat. Eh, já myslím, že toto by mohlo být na úvod vše. Děkuji. Ano, to je velmi jasné přesné. Já vám velmi děkuji. Jsou nějaké další příspěvky nebo žádosti o vysvětlení? Prosím, paní. Paní Eber. Děkuji, pane předsedo. A nejdříve chci poděkovat panu Týslovi a jeho kolegyním a kolegům. Myslím si, že to, co vy jste vytvořil, v tomto případě to také podlo podkládá naši práci eh, podstatnými fakty a je to skutečně ojedinělá věc. Děkuji. Zpráva parlamentu, která byla schválena v plénu, ukazuje, že během jednoho roku jsme dokázali tu implementaci zvládnout eh, velmi úspěšně a ukazuje také, jak se to dále vyvíjí v důsledku vaší práce. Jsou to ty náklady při neexistenci Evropy, další kontroly a podobně. A pro mě je to velmi potěšující a vyslovuji vám své uznání za odvedenou práci. A byla bych také velmi ráda, kdybyste se stejným nasazením pokračovali ve svých úkolech jako doposud. Mám dvě otázky. Jedna se týká konkrétně toho, že teď máme nový parlament a mnoho kolegyň a kolegů je poprvé jako poslanci v tomto parlamentu. Chodíte také do jiných výborů a přimlouváte se za to, aby byly k dispozici konkrétní nástroje poslancům, tak aby se také využívaly, aby po nich byla poptávka. Tady vás mohu jenom eh, podpořit, abyste působili tímto směrem eh, tak, aby byly k dispozici výsledky, jak jste je tady prezentoval. A druhá otázka je politická. Máme za sebou slyšení Eh, kandidátů na komisaře v minulém a předminulém týdnu. Máme France Timrvance, nového místopředsedu komise, zodpovídá za eh, deregulaci, eh, deregulaci, odbyrokratizování, za to bude zodpovídat. A mě by zajímalo, jak se díváte na to, Eh, jakým způsobem eh, to bude mít dopad i na komisi a jakým způsobem by mohlo mít vliv to, že bychom vytvořili místo pracoviště, které by mohly používat všechny instituce. Myslíte si, že jsme tomu cíli blíže a nebo že taková nezávislá jednotka je díky eh, této nové osobě spíš nepravděpodobná? Děkuji. Já ještě jednou chci říci, že je důležité, jaká je důležitá tedy, abychom vždycky dělali legislativu eh, až poznalosti věcí, je velice důležitá eh, ta, tato kontrola, je to předběžná opatrnost a je důležité, abychom byli velmi dobře informovaní eh, před tím, než je přijmuto jakékoliv rozhodnutí. Paní Otala. Děkuji já chci také ocenit tuto službu a je ta otázka se váže k tomu, eh, k tomu checklistu. Zjišťujete již nyní, že ty závazky nejsou vždy splněny a měl by případně parlament být upozorněn, když objevíte takové zanedbání povinnosti Eh, revize nějakého právního nástroje? Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Abych zodpověděl po pořádku. Samozřejmě, že je, na, eh, že je to na každém, na každém výboru, zda nás přizve, abychom eh, přednesli takovouto prezentaci nebo v rámci zasedání koordinátorů. V průběhu předchozích dva půl let jsme prezentovali v devíti výborech a v osmi výborech na koordinátorech. Většina výborů tedy využila naše služby aktivním způsobem. A my jsme nejenom k dispozici výborům, ale jsme stále více využíváni výbory. Ale jistě, že je v této věci ještě prostor a my bychom vítali možnost samozřejmě prezentovat v co nejširším měřítku. Pokud jde o političtější otázku týkající se nového eh, navrženého místopředsedy Evropské komise, tak není na mě, abych posuzoval, jak to bude fungovat – nikdo je vlastně neví. Ale tento přesun směrem k politickému cyklu je něco, co komise bere vážně. Už v průběhu předchozího období to začínalo a myslím, že eh, tento místo předseda zodpovědný za inteligentní regulaci, nebo možná bychom měli říct spíš lepší eh, legislativu, tak to odráží to, že se tomu dostává vyšší priorita a to je žádoucí. Pokud jde o naše vztahy s komisí, tak ty jsou poměrně hladké. Když e, jsme vznikli, tak na začátku existovala obava, že tu bude existovat určitá konfrontační potíž s komisí, ale nestalo se tak. Sekretariát komise shledával existenci takového toho hodnotícího centra v parlamentu jako velmi užitečnou pro ně samotné, aby se zajistila ucelenost v přístupu napříč eh, jednotlivými direktoráty. Při posuzování dopadu byl často problém různých DG jak přistupovat k tomu různě. A lidé pak eh, v centru komise se snažili vytvořit větší eh, ucelenost této práce a Ehm, to, že se o to zajímá i parlament, nejenom jejich interní jednotka, byla velice hodnotnou záležitostí. A tím se dostáváme k poslední eh, otázce a to zda eh, ta rada pro hodnocení dopadu byla dost nezávislá a za to eh, lze nějak vykompenzovat. Pozice parlamentu byla vždy taková, že jsme chtěli nějaký nezávislý orgán na evropské úrovni, který by přeskoumával tato posuzování dopadu. Komise váhala, rada ministrů tuto nezajímalo. A zdá se, že se oživil eh, zájem o, tu, o tuto možnost. Myslím, že Štojbrova zpráva, která bude vydána dnes, a myslím, že zítra o tom bude konference v Bruselu, znovu nadnáší toto Eh, téma, tento argument. A parlament sám eh, se vyslovoval proto, aby eh, názory Rady pro hodnocení dopadů byly známější v případě, že nelze ne, nebyla jasná autorizace, tak aby nevznikl legislativní návrh. To je samozřejmě otázka politických eh, eh, rozhodnutí, ale je to určitě téma, které je na stole. Můj pocit je takový, že dokud nedostaneme další instrukce, budeme postupovat v naší práci jak nejlépe dokážeme a hodnocení, eh, posouzení dopadů komise budou tedy posuzována nikoliv ovšem z nepřátelské perspektivy, ale spíše v zájmu zlepšení evropského rozhodování. Paní Hautala se ptala na ty checklisty. Tento checklist má být pravidelně aktualizován. Teď eh, se vracíme k tomu předchozím pětiletému období do roku 2009, aby jsme eh, to v podstatě rekonstruovali. Víme, že někde na komisi mají stejný dokument, ale ten se těžko získává, takže jsme si museli vytvořit vlastní. Pokud se mílíme v některých eh, tvrzeních, které tu jsou, tak, se to, tak na, to, na, na to snad upozorní. Jde o to, že protože to je rozděleno podle výborech, aby se každý výbor mohl rychle podívat na eh, ty věci, které eh, se blíží. Objevili jsme tam nějaké mezery. No v některých oblastech lidé, kteří se podílí na přípravě legislativy v rámci komise, si vždycky ne, nezapamatují, že tu byl závazek tedy revize po určité době. Ale snad to bude se stávat stále méně častěji. Já vám děkuji. Žádné další příspěvky na toto téma. Pane Tisdel. My samozřejmě můžeme, jsou individuálně eh, poslanci, nejenom eh, zpravodajové, Eh, mohou využít této, eh, této služby, ano, ale je tu obecná práce, kterou děláme pro poslance ve svém celku a pro jednotlivé poslance nezávisle v rámci naší výzkumné služby, která je službou šitou na míru potřebám poslanců a pak je tu práce konkrétně pro posuzování dopadu ohledně přidané eh, evropské hodnoty ta je specializovanější. Třeba když máme e, nějakou práci o posuzování dopadů, tak si to vyžádá širokou schodu mezi politickými skupinami přes koordinátory. Takže v takovém případě nejsme k dispozici pro jednotlivého poslance, který by si od nás vyžádal posouzení dopadu. Musí to být na základě celého výboru. Ale jinak všechny tyto závěry jsou volně dostupné Eh, na internetu leda, že tedy výbor se rozhodne, že je takto nezveřejní. Děkuji vám, děkuji vám vaš, vašemu týmu, děkuji Jurisconsult za jejich předchozí vysvětlení, jejich činnosti. Jistě jste z získali další informace, které máme k dispozici, takže bravo. A s vaším dovolením nyní přecházíme k bodu 6 což je prezentace zprávy pana Fose, kterou navrhuje, kterého nahrazuje paní kolegyně. Prosím, pan kolega tedy. Děkuji, pane předsedo. Za chvíli bychom měli hlasovat o právním základu, která se týká návrhu rozhodnutí eh, o přistoupení eh, do eh, umluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících životů a planě rostoucích rostlin. Výbor Envy se na nás obrátil o tom, abychom řekli, jak jaký tedy se vyjádřili k právnímu základu, jak ho navrhuje Evropská komise a máme zde tři prvky. Za prvé je to článek 192 smlouvy, to je právní základ v rámci unijní politiky ekologické. Pak je tady článek 207, který se týká společné obchodní politiky a pak je to článek 218, který se týká procedurálních otázek pro uzavírání mezinárodních dohod. Otázka Eh, která nám přišla, se týká zejména článku 207, čili to je obchodní politika. Cílem této omluvy je lepší ochrana ohrožených druhů eh, prostřednictvím mezinárodní spolupráce v obchodní oblasti. Přistoupení EU k této úmluvě by se tedy měl opírat o všechny právní základy, které jsem zmínil. To znamená, jak pro životní prostředí, tak pro obchod, tak procedurální, které se týká uzavírání mezinárodních dohod. Toto je návrh pana zpravodaje Axela Fosse Eh, jehož jménem vám to zde předkládám. A také bych chtěl ještě eh, dodat, že jsme poprosili právní servis Evropského parlamentu o stanovisko a také toto stanovisko eh, se zhoduje s návrhem, který jsem vám zde právě odprezentoval. Děkuji vám, pane předsedo. Merci de votre rôle de substitution, cher collègue. Vám děkuji za to, že jste tady zastoupil pana Fosse. Jsou ještě nějaké příspěvky předtím, než přistoupíme k hlasování? Nevidím, takže děkuji. Takže hlasování o zprávě pana Fosse, kde pro? Děkuji, že ještě necháte ruku nahoře, protože to musíme spočítat, kdo je pro. Spočítáno, dobrá. Proti? 6, takže děkuji, kdo se zdržel. Nikdo se nezdržel. 15 proti 6. Schváleno. Takže kvórum to máme. Děkuji. Přecházíme teď k dalšímu bodu 8. um, for uh, Mr. Um, k, za zprávu, tedy ke zprávě pana Svobody, která se týká konvence o eh, volbě soudu, je zde navržen 24. Eh, říjen eh, v poledne. Čili zpráva Svoboda. Děkuji. Nyní přecházím k bodu 8. Úmluva o některých o konkrétních otázkách týkající se o mobilních zařízení ve věcech eh, eh, tedy příslušících eh, železničním vozidlům a slovo má paní Hautala. Děkuji vám toto je dědictví předchozího mandátu. Parlament je nyní požádán o odsouhlasení rozhodnutí Rady k přijetí protokolu o umluvě o mezinárodních nárocích na mobilní zařízení, zejména pokud se týče eh, vozidlového parku na železnici. Samozřejmě to není kontroverzní, ovšem mm, došlo k výraznému spoždění, eh, poněvadž eh, rada eh, tento protokol podepsala už v prosinci 2009 a de facto trvalo téměř čtyři roky, než komise zveřejnila návrh na schválení. Takže my eh, můžeme mm, předpokládat, že některé zainteresované strany tím výrazně utrpěly. Toto se týká čtvrtého železničního balíčku, který se týká eh, s atraktivnění eh, investiční příležitostí v oblasti železnic. Cílem protokolu je umožnit používání eh, finančně náročného a drahého vozového parku a vytváří se společný, opravdový společný nebo opravdový trh pro eh, tato zařízení, pro tyto vozový park. Rozhodnutí eh, rady eh, bere na vědomí, že některé části se týká záležitostí, které již mají platnou legislativu. To znamená, že tyto legislativu je třeba jednoduše prostě brát v úvahu. A Týká se to věcí, jako se e, týká e, volba soudního místa a podobné věci, insolventnost. Čili já e, navrhuji, abychom odsouhlasili toto rozhodnutí rady. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já se chci vyjádřit v tom smyslu, že za SAD s tím můžeme souhlasit, je to rozumné opatření, abychom zajistili práva věřitelů. Přispívá také k podpoře investic, zejména v oblasti kolejové dopravy. Je to důležitý aspekt pro trvalou udržitelnost a proto to považujeme za rozumné technické opatření, které určitě podpoříme. Y a-t-il d'autres avis ou d'autres interventions další komentáře a jiné příspěvky. Euh, madame Otala, euh, pourriez-nous nous préciser si, quels sont les... Chcete upřesnit, paní Otala, jaké jsou lhuty pro pozměňovací návrhy? Actually, I... No, já vlastně ani nevím. Možná, že eh, by nám to mohl říct sekretariát. Možná, že si to sdělíme klasicky písemně. Žádné další příspěvky na toto téma? Prosím. Eh, ten návrh sekretariátu je dobrý, eh, je to 24. října. 24. října tedy pro pozměňovací návrhy. Dobrá. Jakže je to zapsáno? Tím jsme vyčerpali toto téma a přecházíme k dalšímu tématu. Nevidím paní Legrip. Přejdeme tedy k tématu 10, to je subsidiarita. A slovo má paní Delvo. Já vám děkuji, pane předsedo. Takže tady jde o směrnici, která eh, mění celou řadu dalších směrnic o odpadech, o bateriích, vozidlech a eh, elektrických elektronických zařízení. Výbor Envy je hlavním pověřeným výborem k tomuto tématu. My jsme obdrželi jedno stanovisko od eh, eh, Federální rady v Rakousku, kteří říkají, že je to pouze regionální problém, takže by se to měly řešit členské státy. A musíme přeskoumat, jestli je eh, na základě subsidiarity lepší to řešit pouze na vnitrostátní úrovni, můžeme říci Rakousku, že tato směrnice mění směrnice, které už existují, ale nestanoví žádná nová pravidla. Pouze stanoví určité cíle, které jsou společné pro Evropskou unii, pro každý region, každá oblast si potom eh, řídí eh, tyto otázky sama pouze za přisledování stejného cíle. Takže není žádný důvod vytahovat žlutou kartu a necháme výbor Envy pracovat na této směrnici. Děkuji vám, drahá kolegyně, jsou k tomu nějaké příspěvky? Nejsou, nevidím. Takže jsme postupovali rychle, vyčerpali jsme pořád jednání, než vyčerpal nás. A paní Legrip možná dorazila, nedorazila. Takže jedenáctka. Ale to je za zavřenými dveřmi. Takže na chvíli přerušíme zasedání, počkáme na paní Legrip. Je 20, 16.20, tak v 16.30 se sejdeme ve stejné konfiguraci. A nebo můžeme vyslechnout eh, expoze právní služby, dokud jsme tady společně všichni. Já vám děkuji, pane předsedo. Eh, Bude se to týkat rozhodnutí soudního dvora s června 2014 ohledně Mauriciu. A budu hovořit anglicky, neboť to byl tehdy procesní jazyk. Takže případ Atalanta Mauritius, eh, to je důležitý krok eh, k, pro demokratickou kontrolu zahraniční politiky EU. Týká se to implementace mm, Eh, nového ustanovení spolu s eh, parlamentním právem eh, odsouhlasit nebo odmítnout mezinárodní úmluvu podle článku 218 smlouvy a zároveň jde o právu, právo parlamentu být plně a okamžitě informován podle článku 218.6. Parlament eh, žádal o zrušení rozhodnutí rady Prosím vás, to, co se tam promítá, nemá nic společného s tím, co říkáte. Parlament žádal eh, zrušení eh, rozhodnutí rady o smlouvě mezi EU a Mauriciem o transferu eh, osob podezřelých z piráctví a eh, zabaveného eh, majetku. Parlament se spolehal na dva případy, a sice infringement o určitého zasedání a nedostatek ustanovení, že by v tomto smyslu mohla rozhodovat rada. Eh, pokud se týče prvního bodu, eh, rada tuto dohodu uzavřela na základě článku 37 eh, smlouvy. Tento článek se týká zahraniční politiky. Nekonzultovala Evropský parlament a nežádala o souhlas. Parlament se nicméně domnívá, že tato dohoda se týká nejenom zahraniční a bezpečnostní politiky, ale také oblasti eh, spravedlnosti a eh, justice a vnitra. A proto je třeba spochybnit eh, tuto dohodu. V článku 218c se hovoří, že interpretace ustanovení může být různá a to znamená, že e, termín exkluzivně nelze ve smlouvě e, být interpretován e, doslova, nicméně třeba brát také v úvahu cíle a kontext. nakonec eh, z našeho hlediska, aniž eh, došlo k řádné analýze eh, této smlouvy, soud tento, tento pojem exkluzivitu vyložil spíše ve smyslu rady. A dále se šlo o článek 210 smlouvy, poněvadž eh, zde eh, nebyla eh, vyžádán souhlas parlamentu a navíc parlament byl vůbec informován až tři měsíce později. Především je třeba říci, že na rozdíl od návrhu rady a příslušných členských zemí soudní dvůr, že tedy má rozhodnout podle článku 210 Eh, soud rozhodl, že tento článek je eh, použitelný eh, také v oblasti, která se týká výhradně zahraniční politiky. To znamená, že tedy se to musí týkat také politiky bezpečnostní a také ne, politiky vnitra. Rada tedy podle závěru eh, soudu nemusela rada informovat parlament o postupování, postupu eh, uzavírání eh, umluvy. A parlament nemohl dle svých prerogativů ovlivnit obsah smlouvy. Pokud se týče článku 210, tak tam nebyly podmínky splněny. Nicméně eh, soud nepodpořil stanovisko generálního advokáta, eh, což je neobvyklé, neboť se jim řídí z 80 eh, Soud naopak se domníval, že druhý bod obžaloby Evropského parlamentu, tedy stížnosti Evropského parlamentu je oprávněný a že tedy je správně, aby došlo k anulaci dohody. Především eh, pokud se týče přípustnosti, eh, soud eh, říká, že článek 209 se obecně aplikuje a principiálně na všechny mezinárodní smlouvy Evropské unie ve všech oblastech, a to je i společná bezpečnostní politika může eh, soud rozhodovat o tomto druhém bodu. Soud jasně rozhodl, že poněvadž rada neinformovala parlament o souladu eh, s článkem 209 eh, článek 10 došlo k porušení tohoto ustanovení smlouvy. Soud poukázal na to, že procedurální Eh, ustanovení je procedurálním požadavkem a to je velice důležité. Čili to se týká eh, výkladu článku 263 smlouvu, smlouvy a tedy, eh, že stav věcí vede k neplatnosti smlouvy. Podle soudu narušení práva parlamentu na informaci dle smlouvy Eh, také narušuje výkon povinností parlamentu v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a tudíž je, jde o porušení zásadního procedurálního požadavku. To znamená, že parlament by měl být plně informován o zahájení eh, vyjednávání, také potom jednání o směrnicích, Eh, další postup přijímání směrnic a tak dále. A to se týká také návrhy, návrhů eh, na eh, pozastavení platností smlouvy, čili týká se to prakticky všeho, všech dohod, protože jde o zásadní požadavek. Pokud tento požadavek není splněn, jednání rady je anulováno. pokud se týče přesných eh, modalit, eh, jak by toto mělo probíhat, tak to bylo stanoveno v dohodě mezi parlamentem a eh, komisí o tom, že parlament má být řádně informován, že mu mají být předkládány návrhy směrnic k připomínkování. Nicméně vysoká zastupkyně se navíc zavázala osobně Eh, aplikovat tento postup také na všechny mezinárodní dohody eh, v její oblasti zodpovědnosti. Dále 12. Eh, března 2014 byla uzavřena interinstitucionální dohoda, která dává právo Evropskému parlamentu, právo vhledu do klasifikovaných dokumentů Rady. Ještě bych tedy řekl, že eh, nové, nová aplikace na smlouvu mezi EU a Tanzanskou eh, republikou o mm, transferu osob podezřených eh, z piráctví byla zájena v květnu 2014. Zatím tedy toto probíhá a my tedy máme právo trvat na okamžitém a plném informování a dále eh, se eh, tady máme eh, výhradu správného právního základu. To bylo velice stručné a, a já samozřejmě se mohu pokusit odpovědět na otázky. Děkuji za vaši prezentaci. Drazí kolegové, Chcete se vyjádřit k tomu na toto téma? Zdá se, že tato vysvětlení byla dostatečně jasná. Nebo ne, paní Hautala, která vždycky jde rovně, rovnou k jádru věci. Samozřejmě, že jsem tak eh, rozmluvená dnes, ale myslím, že to bylo hodnotné vysvětlení. Já bych chtěla eh, jenom říci toto. Jistě, že právní služba může přijít s nějakými závěry, které by bylo možno vyvozit, vyvodit z tohoto rozsudku ve vztahu eh, k právu parlamentu být okamžitě informován o mezinárodních dohodách ve všech oblastech činnosti Evropské unie. A eh, druhá otázka. Je potřeba se přihlednout také k, eh, podívat se na tu rámcovou dohodu z roku 2010 a mm, zvážit meziinstituční dohodu z roku 2014, které byly zmíněny ve světle tohoto rozsudku? Prosím. K té druhé otázce. Záleží na politické volbě. Můj první dojem je takový, že ano, zvláště pokud jde o meziinstituční dohodu s radou, protože ve světle tohoto rozsudku je jasné, že něco se musí dělat i ohledně dohod uzavřených v oblasti zahraniční politiky nebo společné eh, bezpečnostní politiky. A co pokud je o první první otázku, tak rada nepřijala žádné kroky směřící eh, k, to, k tomu, aby tento rozsudek eh, soudního dvora byl naplněn v praxi. Takže ještě čekáme na iniciativu rady, abychom mohli rovněž přijmout krok a rozhodnutí, protože stávající rozhodnutí přijaté radou pro ohledně dohody mezi Mauriciem a Unii, tak to prohlásil soud za neplatné. A účinek tohoto rozhodnutí rady stále ještě platí a soud z praktických důvodů se řídil tímto návrhem stran. Ale teď je důležité, jaká bude iniciativa rady směřící k nahrazení tohoto rozhodnutí. Tak, aby jednala v souladu s rozsudkem, pokud jde o při uzavírání eh, dalších dohod s dalšími státy. Merci beaucoup. Děkuji. Vy již bylo zodpovězeno na vaše dotazy, já vám děkuji. Zase, že tento bod je vyčerpán se vrátíme trochu zpátky, protože paní Legrip, která zodpovídala za ten předchozí bod 9, se k nám již připojila. Máte příspěvek? Takže to byl semafor pouze. Dobrá. Takže se vracíme k bodu 9 ochrana nezveřejněného know-how obchodních informací, takzvaná obchodní tajemství, což je velmi důležité pro Evropskou unii v kontextu eh, digitálních odvětví. Takže slovo má paní Legrip. Eh, Roberte, vy mi, vy mi, chcete, vy mi chcete ještě něco říct si? Ne, takže budeme pokračovat. Paní Legrip, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám všem členům výboru za mírné spoždění. Někdy k tomu prostě dochází. Takže ten návrh směrnice Eh, zabývám se návrhem směrnice, ale samozřejmě chci eh, reagovat případně a chci připojit některé postřehy k tomuto textu. Dnes v pondělí 13. zahajujeme naši práci na tomto velmi důležitém legislativním nástroji. Za předchozího období již byla příležitost eh, toto eh, téma, tohoto tématu se zhostit a načnout. A byl, byla to, to kolegyně Marie Galo, který již představoval některé důležité body k tomuto tématu, ale již eh, z parlamentu odešel, takže nemohu než mu přátelsky pokynout a my se teď musíme poprat s tímto velmi důležitým textem. Je zřejmé, že tu existuje reálná potřeba komunitární legislativy. Je, konstatujeme tedy skutečnou potřebu něčeho, co by nás ujistilo. Často jsme slyšeli v průběhu kampaně některého občana, jak eh, kritizoval evropské instituce za tendenci zabývat se různými věcmi a dělat příliš mnoho regulace v příliš mnoha oblastech, které jí nepřísluší. Ale pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, tak tam existuje mezi mnoha aktéry reálná potřeba společné legislativy a všichni, s kým se potkáváme, to dosvědčují. Takže bychom se pokusili oživit a, e, naší ekonomiku a konkurenceschopnost, nemůžeme si dovolit přetrva, nechat přetrvávat některé brzdy vnitřního trhu. Obchodní tajemství je realitou a podniky, které mají duševní vlastnictví, které mají taková tajemství, v úvozovkách mají pak často konkurenční obchodní výhodu před konkurenty. Toto know-how je intelektuálním kapitálem, duševním, nehmotným které samozřejmě vyvolává často závist a je potřeba ho chránit, vnést do toho určitou bezpečnost, a záruku proti jakýmkoliv nekalým nelegálním praktikám. Snahou si tato tajemství osvojit. A musíme pochopitelně stíhat a předcházet jakýmkoliv nelegálním operacím tohoto druhu. Absence právního rámce Evrop, na evropské úrovni na ochranu duševního vlastnictví a na ochranu obchodního tajemství má několikanásobný negativní efekt na investice a inovace. Absence nebo nedostatečná míra úrovně ochrany v členských státech je zdrojem právní nejistoty pro eh, podnikatele, pro investory a samozřejmě, že eh, právní normy v členských státech si vždycky neodpovídají, takže to dochází k fragmentárnosti trhu a to pak omezuje přeshraniční operace. Návrh směrnice, kterou předložila komise před několika měsíci, ve snaze harmonizovat normy je zajímavým eh, nástrojem, zajímavým souborem nástrojů pro dosažení tohoto cíle určitého, určitého minima eh, právní jistoty. Přijím, že je to zajímavá platforma, zajímavé východisko další práce, naší společné práce. Což si uvědomuje a uznala i rada. Takže já děkuji komisi zastupcům DG Markt, komisaři Barniemu a jeho kabinetu, pod jehož taktovkou byla tato práce eh, zahájena. A tento text by měl mít extrémně pozitivní dopad i na naše malé a střední podniky, které jsou eh, skutečně tím předivem eh, naší eh, ekonomiky. Pro mnoho malých a středních podniků je know-how a duševní vlastnictví zásadní k jejich samotnému přežití. Je důležité zachovat důvěrnost tohoto materiálu k udržení rentability a konkurenceschopnosti investic. Můžeme se snažit chránit know-how a tajemství tak, abychom zajistili ještě lepší eh, ochranu než ochranu prostřednictvím značek je eh, někdy samozřejmě jednodušší, než usilovat o nějaký patent, než eh, usilovat o celý proces eh, homologace v patentovém řízení, tak může existovat i další dodatečná ochrana, protože pro některé malé a střední podniky proces patentování je stále ještě komplikovaný, dlouhý a odrazující. Jak jsem řekla, celá řada aktérů mezi malými a středními podniky i mezi většími čeká na tento text, který vyvolává živý zájem a který vyvolává také otázky. Neboť je v některých věcech citlivých. Protože se tu křižuje, křižují různé tematiky, která se dotýkají některých významných výzev. Konkurenceschopnosti, to už jsem řekla, ale také e, zacházení s údaji. 21. století, digitální ekonomika znamená, že si uvědomujeme, že zvládání a řízení informací je důležité. Takový uhelný kámen našich trhů a naší e, konkurenceschopnosti ve 21. století. Právě, právě Eh, zvládání eh, informačních eh, toků a know-how. Ale ochrana těchto informací, právní záruky, musí vyvažovat, se vyvažovat s dalšími zájmy, s dalšími principy. A o tom je právě ta debata Nechceme žádný aspekt podceňovat, žádné citlivé otázky eh, nechceme pomíjet. Je to diskuze, která začíná. Otázka svobod, různé typy zájmu, svoboda projevu, svoboda podnikání, potřeba transparentnosti, potřeba bezpečnosti. Všechny tyto zásady se pak konfrontují a mohou vyvolávat nerovnováhu. My se musíme snažit tu rovnováhu nějakým způsobem nastolit, případně ten návrh směrnice zlepšit, právě v duchu zachování rovnováhy mezi různými zásadami, mezi různými cíly a výzvami. Hlavním cílem textu je eh, chránit a garantovat před eh, nelegálními postupy. Není naším cílem jít přímo eh, do jádra těch slovních vztahů, Existuje tu jednoznačně potřeba zachovat rovnováhu i mezi tématy, která jsou evidentně v kompetenci Unie a těmi, která nespadají do pravomoci Unie, aby vznikl společný legislativní rámec. A pár upřesnění předtím, než vyslechneme různé kolegy, kteří se také vyjádří na toto téma. Trošku takový krok stranou. který se váže k tomu termínu, jimž označujeme tento text. My často o tom říkáme, tomu říkáme směrnice o obchodních tajemstvích. Tak se ovšem oficiálně nejmenuje. A to je ve skutečnosti tedy jedno z jáder toho eh, celého problému. Protože slovo tajemství vyvolává určité zájmy a emoce, určité vášně. Takže musíme se držet původního záměru textu, abychom dobře chápali, co těmi tajemstvími míníme. Definice v prvních článcích tohoto návrhu, které se inspirují některými dohodami o aspektech duševního vlastnictví v oblasti obchodu, čili TRIPS anglickým, tak podle mě ta definice nepředstavuje problém sama o sobě. I když některé z jejich prvků budou možná muset být ještě upřesněny v úvodních ustanoveních nebo možná i v článku. Například otázka obchodní hodnoty. Ta by si zasloužila možná upřesnění. Další otázka. To jsou články 3 a 4. Jaká tajemství přesně mají být chráněna a v jakém rámci? Články 3, 4 definují eh, pra- legální a nelegální akvizice eh, těchto informací. Jinak já nemám a priori rozdíl mezi, problém s rozdíly, s rozlišováním mezi těmito kategoriemi, ale i tohle si zaslouží upřesnění. Bychom měli trošku lepší rovnováhu, trošku jemnější rovnováhu. Obchodní tajemství nemusí vždy zůstat věčně tajné. Existují možná různé prostředky a postupy a upřesnění. Jak říkám, jsme teprve na začátku celé této práce, takže vás nebudu příliš dlouho unavovat. Ráda si vyslechnu, co řeknou kolegové a těším se na spolupráci se spravodaji, s tínovými spravodaji jednotlivých skupin. Pokud jde o harmonogram, ano, a to jsem vás chtěl přesně požádat. Takže to, to je první výměna názoru, druhá by pak mohla být na dalším zasedání mezi 10. a 11. listopadem. Chceme postupovat eh, hbitě a rychle, nestrácet čas, ale vzhledem k důležitému významnému počtu účastnických stran, které chtějí být slyšeny, tak by stálo za to nechat si trochu času pro konzultace, abychom naslouchali jednotlivým aktérům, kteří k tomu mají co říci. Různé politické skupiny v rámci naší skupiny, k tomu, eh, našeho výboru k tomu budou mít co říci. Takže potom možná to můžeme nechat na polovinu eh, ledna, abychom měli překlad ve všech jazycích, aby to nebylo pouze v mé mateřštině, někdy před Vánocemi, ale v polovině eh, ledna nebo 19. 20. prezentace a pak pozměňovací návrhy až do začátku února Není to unáhlený eh, kalendář, abychom se právě, abychom to příliš neuspěchali. Můžeme o tom pak hovořit 23. února. A tím pádem hlasovat v březnu. Takže tolik, co jsem chtěla říct v tuto chvíli. Budeme moci se pustit do dalších etap už jsme vyslechli pozici rady, která pracovala v atmosféře relativního konsenzu. Doufám, že i u nás budeme schopni fungovat v atmosféře dialogu a dosáhnout co nejširšího konsenzu. Děkuji, kolegyně, za to, že jste konkrétním způsobem nastínila jednotlivé důležité aspekty této otázky, které už několik eh, let, eh, tak eh, tady tak trochu se eh, vznáší. Takže teď vyslechnem, bychom vyslechli komisi a pak dáme slovo kolegům k vyjádření. Kolega Berževan za komisi. Já vám děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Legrip. Já vedu jednotku, která zodpovídá za boji s porušováním práv duševního vlastnictví v rámci DG pro vnitřní trh. Tato jednotka bude vždy existovat a bude se zabývat, eh, bude vždy připravena se zabývat eh, tímto návrhem v rámci nového DG, možná budeme tedy v součástí DG Enterprise, nevím, jak se DG pro podnikání, nevím, jak přesně se pak má funkce bude jmenovat. Děkuji a jestli dovolíte, protože tu prezentaci mám anglicky, tak to řeknu anglicky. As, uh, Madame Le Grip, uh... Eh, jak už nám vysvětlila paní Grip, uh Obchodní tajemství je eh, důležité pro ekonomický výkon EU. Máme tady eh, klíčové velké i menší eh, firmy a já se u těch menších zastavím později. A je to důležité například v oblasti biznesu a výzkumu. Obchod pro ně znamená zlepšování konkurenceschopnost a samozřejmě, že eh, je třeba chránit obchodní tajemství, zrovna tak jako patenty. My jsme tady slyšeli rozlišování mezi obchodním tajemstvím a patentem, nicméně oni se doplňují protože eh, jestliže si registrujete patent, tak eh, ono je třeba s tím potom zacházet eh, důvěrně. Pro nás je důležité, že obchodní tajemství sehrává důležitou roli při ochraně výměny znalostí, tedy transferu znalostí mezi firmami a přeshraničně také na vnitřním trhu. Hovoříme zde o kolaborativním výzkumu, čili spolupráci v oblasti výzkumu a ten se eh, v tom přeshraničním měřítku považuje za zvláště důležitý a je klíčový pro zvyšování úrovně eh, obchodního výzkumu a rozvoje vnitřního trhu. Eh, to jsou ty pozitivní stránky, jenže mm, je tady větší nebezpečí eh, zneužívání obchodní tajemství. My zde máme eh, dva průzkumy. Jeden byl z roku 2012 a eh, zde se zúčastnilo začíná reprezentativní vzorek firem všech velikostí a napříč různými různými eh, odvětvími a ukazuje se, že jedna pětina těchto firm eh, zažila pokusy nebo přímo zneužívání obchodního tajemství, což je tedy trend, eh, který narůstá. Eh, vidíme to na číslech. Eh, v roce 2012 eh, ztrátu informací, krádež informací nahlásilo 18 firm, v roce 2013 už to bylo 25 No a jak to tedy vypadá na společném trhu? Jak řekla paní Grip, my máme dohodu TRIPS, která žádá signatáře, aby eh, poskytoval ochranu eh, proti eh, těmto praktikám. Nicméně my tedy vidíme, že v různých členských zemích je to velice rozmanité. Některé prvky zde mají Eh, tedy v některých státech existují určité prvky, v jiných ne, to nám ukazuje ta tabulka vlevo dole. To, že některé členské země eh, nemají konkrétní legislativu v této oblasti, to neznamená, že by vůbec neposkytovali ochranu, jejich ochrana vychází z občanskoprávních předpisů například. Eh, v některých jiných případech mm, mm, naopak je ta ochrana omezená pouze na ochranu proti konkurentům, ale eh, nic dalšího. Eh, klíčové, a já se k tomu ještě vrátím eh, v oblasti procedurální, klíčové je to, že členské země nejsou schopny vždy zachovat eh, důvěrnost, případně obchodní tajemství v případě, když se řeší spory. My to vidíme tak, že společný trh eh, trpí tím, že interpretace je fragmentovaná a také mm, nejasná. Eh, není to tak, že by členské země vůbec neměly ochranu, to ne, ale eh, když se podíváte napříč eh, členskými zeměmi, tak je těžko říci, v čem spočívá ta ochrana. A my zde máme čísla, opět eh, z Industry Survey 2012, se ukazuje, že 40 firm raději nebude sdílet eh, obchodní tajemství s jinými stranami, poněvadž mají obavy o důvěrné zacházení. A víme, že z veřejných konzultací v roce 2013 vyplývá, že víc než 50 firm zjistilo, že eh, různá pravidla v různých členských zemích eh, je spíše od odklánějí od možnosti obchodovat přes hraničně. Co se dá dělat? Eh, dají se tedy eh, zlepšovat efektivnost a účinnost právní ochrany, eh, zlepšovat ochrana, tedy podmínky pro prováděný výzkum a vývoj a jeho využívání a, a ochrana konkurenceschopnosti firm v EU. E, je třeba rozumět tomu, pochopit to, že obchodní tajemství, jeho respektování je e, základ, naprostý základ. Všem je třeba říci, že my nenavrhujeme žádnou harmonizaci trestního práva. Jak už jsem řekl dříve, e, my tady už máme víc než 20 let dohodu TRIPS a já si vzpomenete, já jsem Kázal, že situace je velmi, velmi eh, fragmentovaná, čili bylo by třeba eh, harmonizovat ochranu, ale jinak už máme eh, společný trh, takže není třeba měnit legislativu. Jinak pokud se týče směrnic, Eh, tak tady eh, bychom se měli podívat ani ne tak na definici obchodního tajemství, která je vždycky široká, ale spíše definice toho, co je nezákonné. A to je to velké červené pole vpravo. Tady bych vás chtěl upozornit zejména na eh, paragrafy 4 a 5 článku 3, což se týká odhalení tajemství třetí stranou, která ví nebo měla by vědět, že jde o e, důvěrné informace. E, to se mnohdy neděje. A dále paragraf 5 e, zboží, která narušují tato práva, tak je možné proti němu zakročit. To se moc neví. Eh, důležité také je, jak zdůraznila paní Grip, eh, to, co je v článku 4 a myslím, že to je první pokus o dosažení rovnováhy. My eh, vytvoříme tzv. safe harbors, bezpečné útočiště, ehm, pro případ, že nejde o výlučné vlastnictví a e, dále e, je to otázka reverse e, engineeringu a nezávislého zjištění týž výsledků ve výzkumu. Pak tady máme také výjimky v paragrafu 2 pro základní práva, jako je svoboda projevu, whistleblowing na ochranu veřejného zájmu, a také kontakty mezi pracujícími a jejich zástupci, tedy odborovými organizacemi. No a teď možnosti nápravy. Myslím, že jsou eh, standardní, eh, tak eh, pak tady máme eh, takzvané injunctions, pak máme opatření týkající se produktů, které porušují eh, příslušná práva. A potom máme také hm, ještě další eh, snaha o přiměřenost a rovnováhu. To jsou ta alternativní opatření a pak je mm, vyplácení odškodnění a zveřejní rozhodnutí. E, další možné pojistky, také klíčové, jak jsem už e, řekl, a to je něco, co zcela jasně vyplynulo z konzultací s firmami, zejména těmi malými, e, zejména tam, eh, kde se eh, řeší eh, konflikty, tak tam samozřejmě je třeba mít přístup k určitým informacím, ale to právo lze omezit jenom na klíčové hráče. Takže třeba obchodní tajemství není často známo v celém podniku a my zde máme procedurální pojistky, kde i během Eh, vyjednávání eh, a během sporu je možné tato tajemství uchránit. Dále eh, máme časová omezení. Říkáme, že Eh, nejpozději do dvou let poté, co poškozená strana zjistí, že došlo k jejímu poškození, tak ten nejpozději do dvou let eh, je povinná reagovat. A pokud eh, ví, že se zneužívají její informace a dva roky nekoná, pak se má za to, že nepovažuje tyto informace za tak důležité. No a máme ještě doplňková ustanovení v podobě monitorování toho, jak se tato směrnice naplňuje. Máme zde poměrně podrobný program sledování dopadů v kontextu lepší regulace. No a ještě tady mám eh, dva další snímky, jenom krátce. Eh, toto je přehled eh, výhod, které vidíme a já bych tady upozornil na to, jak to upozornila také paní Le Grip. A sice, že 77% firm chce lépe chránit proti zneužívání Eh, obchodního tajemství, 54 chce, aby se eh, zlepšila eh, tedy vedení sporu v členských, v jiných českých zemích a 49% chce, aby zde byl silnější a strašující efekt 63% chce lepší příležitosti pro různé hráče a spolupráci výzkum a vývoj a 49% si přeje větší příjmy z sdílených e, informací a transferu know-how. E, tady na tomto snímku zde máme výsledek e, veřejné konzultace. Tady, když se podíváte na malé a střední podniky, 73% eh, žádá, aby EU vydala příslušné nařízení. To je hodně. Eh, když si uvědomíme, že podniky se většinou eh, bojí nadměrné regulace a administrativní zátěže, takže já myslím, že je to skutečně ukazuje, jaký je tento návrh důležitý. Ale také neskrývám, že eh, naopak eh, eh, mezi občany je pro pouze 19 Čili to ukazuje, že bychom měli lépe vysvětlovat smysl naší práce. Nicméně Chtěl jsem eh, tady jenom zdůraznit ta čísla. No a ještě pokud se týče Industry Survey, vidíte, že 69% eh, eh, firm je proto, aby tato oblast byla še- legislativně ošetřena a pouze 17% je proti. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane Veržován, za zajímavá upřesnění Dovolte dvě informace a otázku. Co bránilo komisi? Té myšlence mm, nastolení komunitárního eh, nástroje eh, regulace. Co bylo tou hlavní překážkou? Dáme slovo samozřejmě kolegům. Už mám dvě žádosti o slovo. A protože nejsem stálým předsedou, tak jako koordinátor chci vyjádřit také eh, názor. Doufám, že to nějak nenaruší harmonii mezi námi. Někteří z nás, včetně paní Grip, chceme zorganizovat rozsáhlé slyšení a když vidím ta procenta, která tady uvádíte, tak je tu evidentně očekávání na komunitární úrovni. Tak proč nedos, nespět rovnou k tedy komunitární uniformizaci? Chybí, chybí nám základ nebo proč? Já se pokusím říct si to jasně. Harmonizujeme, snažím se harmonizovat postupy občanské, občanského práva, A v případě exkluzivních práv už to tak je, máme směrnici, která harmonizuje tuto otázku. Myslíme, myslíme si, že nařízení jde příliš daleko, protože nakonec přesto musí být soudce, který bude případ od případu určovat podle vlastního posouzení pří, proporcionality případu. Proto, proto se domníváme, že nařízení by šlo, jak říkám, příliš daleko. Tím bychom eh, tím by hrozilo, že budeme omezovat příliš výrazným způsobem možnosti soudce. A nyní žádá slovo paní Regner. So, thank you. Uh, thank you. Děkuji. Děkuji eh, za prezentaci zástupci komise a také paní Legrip. Eh, vlastně o tom, jak bychom měli dále postupovat eh, v tomto tématu. Já navrhuji pana Koferatyho, stínového zpravodaje za SAD. Je důležité, abychom se do problematiky obchodního tajemství pustili hlouběji, poněvadž ochrana informací to je také velký úkol v 21. století, eh, poněvadž eh, ochrana informací z nás také dělá velmoc. A je základem našeho bohatství. Když se podíváme na situaci v českých zemích, můžeme hovořit o právní nejistotě, protože právní ochrana eh, mezi jednotlivými členskými státy se velmi liší, čili má to opravdu smysl my tedy vítáme, že komise předkládá návrh a že se pokoušíme řešit tento problém, který určitě může jedině mít přínos. E, ještě bych chtěla vyjasnit jeden konkrétní bod. E, když e, hovoříme o legislativě, třeba o copyrightu, tak nám skutečně jede o ochraně těchto práv. Když hovoříme o obchodním tajemství, to je velice důležité téma, ale nehovoříme o eh, duševním vlastnictví druhé třídy nebo nižší míře duševního vlastnictví. Eh, tady to je něco jiného. Eh, my tady hovoříme o tom, že informace, jsou, které jsou důležité pro jakékoliv podniky, je možné získat nelegální a mm, mohou být zneužity. A Eh, to je eh, také eh, otázka, jak my se na celou věc díváme. Jde nám o ochranu těchto informací a dělat prostě něco pro to, aby podniky u nás mohly být úspěšné. Takže chceme k tomu říct hlavně tyto body. Za prvé, jde nám o definice. Ty definice by, by měly být jasně zaměřené, tak aby se našlo, eh, aby se identifikovaly jednotlivé formy nelegálního získávání informace a právní řešení k tomu. A druhá věc, o, to, o čem se zatím hovořilo, to je o pracovnících podnicích, poněvadž to jsou právě tito lidé, kteří jsou nositeli těchto tajemství Čili otázka je, jak je mohou eh, přenášet a předávat možná schválně, čili to je taky něco, eh, co je třeba zvážit velmi pečlivě. Eh, je třeba, abychom si uvědomili, že tady máme země, jako je třeba Německo nebo Rakousko, kde jsou eh, zaměstnanci eh, zastoupeni v představenstvech a od tamtud se dozví spoustu informací. A možná k jejich práci patří k tomu to, aby eh, ty informace předávaly dál, možná včetně obchodní tajemství. Čili toto určitě zaslouží větší pozornost a měli bychom si uvědomit, kde začíná eh, obchodní tajemství a zase kde jsou hranice, abychom to nepřehnali. Možná, že bychom, tedy určitě si to musíme eh, promyslet více, možná by mohlo být dobré slyšení, ale každopádně eh, je třeba se tím zabývat. Čili tolik chci říci jménem naší skupiny. Děkuji, budeme pokračovat. Pan Maria Pinto. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že tohle je mimořádně důležité téma a vidíme to i z toho, co řekla právě kolegyně Regnerová a zpravodajka. Ochrana obchodního tajemství má ekonomickou hodnotu, hospodářskou hodnotu a tu je třeba chránit v právních řádech členských států. Je třeba to chránit také na evropské úrovni. Tady si musíme skonzolidovat politický cíl, to znamená, vytvořit právní řád, který sám na subsidiární úrovni bude platit také. A je třeba postupovat rychle. Ochrana obchodních tajemství, a to říkám i jako advokát, jako právník, tam je důležité ji požadovat. E, experti z podniků, z příslušných průmyslových podniků vědí, že je třeba e, tato tajemství chránit. E, mají svou hodnotu v současném světě a nejlépe toho docílíme tehdy, když se bude trestat takové chování, které bude porušovat princip ochrany obchodního tajemství. V zásadě by se to nemělo řešit trestním právem. Pokud nějaké obchodní tajemství, pokud dojde k jeho prozrazení, eh, mohli bychom mít od špionáže až po využívání, nepovolené používání a využívání informací a to by mohlo vést k tomu, že by to zase podnik poškodilo. Je to velmi důležitá věc, protože také veřejné mínění zatím není citlivé eh, vůči těmto argumentům podniků. A to se ukázalo také při konzultacích komise veřejné mínění je proti. Proč? Často se říká, že obchodní tajemství anebo ochrana patentů říká se, že ta ochrana je přehnaná, že je to přehnaná ochrana obchodních zájmů a existují také případy, kdy podniky váhají příliš dlouho s uvedením některých produktů na trh, například u léčiv, protože čekají, až to skutečně bude ziskové a musí přitom nechat stranou zájmy pacientů. Jde tedy o to, abychom si uvědomili a zprostředkovali tu informaci, jak důležité je chránit tyto obchodní informace a je to otázka pro nás, abychom veřejnost přesvědčili. A musíme se vyjadřovat pozitivně v tomto smyslu. Musíme dospět k harmonizaci právních předpisů v různých členských státech. Musíme upravit také různé právní oblasti. To znamená, jak tato práva chránit na všech úrovních eh, toho obchodního řetězce. Tam k tomu potřebujeme jasná ustanovení, abychom to na evropské úrovni zvládli. Děkuji za toto jasné a dobré vysvětlení. Děkujeme. Prosím, další připomínky. <clears throat> Um, Děkuji, pane předsedo bez pochyby. V evropském hospodářském prostoru potřebujeme takovýto právní předpis. Je to v neposlední řadě také prostředek na podporu výzkumu a vývoje, protože Někteří, eh, některé firmy pracují několik let na eh, svém produktu a jeho vývoji a pokud by se nechránila příslušná práva k tomu produktu, tak by na tom tratili. Doporučil bych eh, kolegyním a kolegům, aby se ještě jednou podívali na článek 3 tohoto návrhu, protože u podbodu v tomto 2 tohoto článku 3 se hovoří o úmyslném, záměrném, ale také nedbalostním předání nebo poskytnutí obchodních tajemství. Je třeba, abychom eh, rozlišovali přesněji mezi úmyslným předáním takovýchto informací, nevědomým předáním a předáním z nedbalosti. Merci à vous, chers collègues. Madame Reda. Děkuji, paní Reda. Uh, Děkuji paní zpravodajce a komisi za úvod k tématu. A ráda bych se vrátila ke vztahu uh, mezi patenty a obchodním tajemstvím, jak to bylo zdůrazněno. Myslím, že je velice důležité, abychom eh, zajistili to, aby Eh, otázka eh, obchodního tajemství nepodkopala veřejnou politiku, která se týká patentů. Když si požádáte o patent, tak jde o to, aby stát chránil vaše informace eh, před zveřejňováním a e, de facto vám zajišťuje na určitou dobu monopol na tyto informace. Čili e, tam nemusí být přímají, e, přímá konkurence mezi obchodní značkou a patentem. Ale tam, kde k ní dochází, je třeba zajistit, aby ta obchodní značka nekanibalizovala veřejné cíle patentové politiky. Je tedy třeba zajistit, aby firmy nadále měly motivaci eh, zveřejňovat své informace a přenechávat je taky dalším firmám. Eh, další otázka se týká formulací v článku 4, pokud se týče výjimek na základě legitima, legitimního eh, využití svobody projevu. Já myslím, že už ten přívlastek legitimní, eh, znamená vysokou bariéru pro to, aby mm, eh, tady mohla být eh, využívána využívána svoboda projevu. Třeba v německém právu ten, ta legitima, ta, ta už je součástí definice, čili mm, měli jsme tady měli třeba kontext, ve kterém firma žádala nepovolenou chemikálii a tvrdila, že kdyby museli zveřejnit, že tomu tak je, bylo by to porušení obchodního tajemství. Čili já si myslím, že v těch definicích eh, by se měly projevit určité minimální standardy legitimního zájmu. a sice legitimní zájem pro tu eh, firmu spíše než legitimní zájem eh, toho, kdo chce co si eh, zveřejnit. Dále na vyjasnění, my tady nehovoříme o výlučných majetkových právech, poněvadž řada členských zemí dává obchodní tajemství do kontextu eh, s nekalou konkurencí a příslušnou eh, legislativou a eh, se, využí, se zneužívání obchodních tajemství ve vědnání, vědnávání TTIP se také hovoří o obchodním tajemství v tomto rámci IPR. Čili mě by zajímalo, eh, jestli eh, toto je také východisko eh, Evropské komise při vyjednávání TTIPu a obchodní tajemství podle článku 17.2 charty možná, že by mělo být definované jako IPR. Já si myslím, že já nevím, je to, je to trošku odlišné od klasických eh, IPR jako majetkových práv nebo copyrightových práv, ale myslím si, že eh, by to mělo být trošku odlišené v tom vašem návrhu. A ještě eh, bych chtěla přivítat návrh zpravodajky na uspořádání slyšení zejména eh, aby se eh, zde promítla také dimenze základních práv. To znamená, jak zajistit to, že ochrana obchodního tajemství eh, by neohrožovala právo na svobodnou informaci. Ano, prosím, velmi krátkou odpověď, pane Beržová. Uh, yes, chair. Regarding, um... Ano, pane předsedo. Tak ten eh, eh, legitimní uplatňování svobody slova. Eh, já myslím, že tady je tam určitá logika. My bychom to chtěli mít v co nejširším možném výkladu. Druhá otázka, která se týká pozice komise, tak samozřejmě to se Eh, odehrává od tohoto mm, eh, návrhu a naše pozice je taková, že eh, to není exkluzivní právo. Možná z druhé strany, že se to tedy týká TRIPSu, které se týká intelektuálních práv, tedy duševního vlastnictví. No a tak, aby bylo jasné, Komise v této oblasti nemá žádnou legislativu, to znamená, že než bude, tak v této oblasti nemůžeme vyjednávat. Tak já potvrzuji svůj požadavek autorizace, jestli to mohu takto říci, vyjádřit se jako koordinátor připojit k tomu, co eh, zaznělo v řadě příspěvků. Nechci opakovat, co bylo řečeno, abychom se nepřipravovali o čas ohledně významu toho jít z harmonizaci co nejdál v členských státech Unie. A ústřední prvek absence eh, souhlasu toho držitele tajemství v případě nějakého porušení, třeba neautorizovaného přístupu, zcizení, korupce, zneužití důvěry, nerespektování dohody o důvěrnosti, v podstatě jakéhokoliv chování proti, který je proti duchu upřímného eh, přístupu obchodního. Tak v takovém případě musí dojít k zákazu zveřejňování nebo používání těchto informací, ale tím se to směšuje eh, s různými postupy civilního práva v oblasti, pašová, v oblasti eh, falšování a pokud jde o perspektivu vnitřního eh, trhu, tak musí existovat režim ochrany tajemství, který je legitimní, ale který má, eh, který je určitým komplementem tedy tohoto, těch dalších opatření. A já doufám, že vy jste ti, kdo to budou eh, schvalovat nebo odmítat, tak já doufám, abychom budovali konsenzus co nejrychleji, ještě před eh, vypršením toho, ta lhuty pro pozměňovací návrhy, což je na začátku února. Já mám tendenci si říkat 24. února, protože to je takové datum, které mi je z osobní důvodu drahé, ale ano, takže začátek února. Ale já navrhuji veřejné slyšení k této otázce Eh, rozsáhlého charakteru, abychom mohli ještě více prohloubit eh, své znalosti a pomoci malým a středním, ale třeba i větším podnikům. Ale každopádně, abychom měli něco konstruktivního v ruce. Takže a z, vašich, z vašeho výzkumu se ukazuje, že veřejnost o to má zájem. Takže kdo by podpořil veřejné slyšení v této oblasti? Kdo je proti? Zdálo se mi, že někdo zvednul ruku, že je proti, nebo to je jenom únava nikdo. Takže vám děkuji. Takže si můžete zaznamenat, že podle běžného postupu chceme, abyste rychle tuto žádost eh, poslal dál prostřednictvím konference předsedů. Jaké máme další ještě veřejné body? Děkuji vám. Přátelé, teď budeme pracovat s zavřenými dveřmi, eh, takže za pět minut začneme.